Pan předseda. Eh, Znávám No. Přistupujeme znovu k našemu jednání a chtěl bych uvítat eh, panu, pana předsedu Evropské komise, pana Jose Manuela Barroso. Ale ještě nejprve než eh, začne hodina otázek, bych vám chtěl říci něco o protokolu zítří, včerejšího jednání a o textu tohoto protokolu, eh, protože už je to k dispozici. Má někdo poznámky? Pokud ne, jakože ne, pak tento protokol bude schválený. A nyní přistupujeme k dalšímu bodu. Je to doba vyhrazená pro otázky předsedovi komise. Dovolte mi, abych znovu uvítal pana předsedu. Nejprve bude první část, to jsou volné otázky. Dovolte, abych vám připomněl,